Uh, Žádám vás o pozornost. Dobré odpoledne vám všem. Eh, nyní již prázdniny skončily a tím pádem zahájíme zasedání. Zaznamenávám tu celou řadu nezúčastněných členů. Ne všechny neúčasti jsou důvodněné, ale ty německé zřejmě ano. Takže přijetí pořadu jednání. Bod číslo 26 o činnosti monitorovacích skupin. Ten odstraníme z pořadu jednání, protože k tomu nic nemáme od našeho posledního zasedání. Má někdo něco proti? Není tomu tak, takže přijato. Sdělení předsedy, takže v první řadě toto zasedání vysílán přes internet s výjimkou výjimkou neveřejného zasedání. Korespondence je také k dispozici pro ty z vás, kdo máte zájem a sdělení Robertu Azevedu generální eh, ředitel 9. Eh, září eh, měl inaugurační projev na valném zhromaždění VTO. Vyjadřil se v tom smyslu, že vidí opravdu pozitivní výhled, co se týče dosažení dohody na zasedání v Bali. Poslední zase vývoj ohledně ruského nátlaku na země východního partnerství. Tady se rozšířily zprávy, že to eh, nějak vynucují ehm, cílová opatření vůči Litvě a to právě z důvodu, že tato země zastává v současné době předsednictví EU. Od komise mi bylo oznámeno, že Lido Skravin ze Singapuru by komise zamýšlí pokračovat tedy s, eh, s prací na dosažení dohody. Eh, mělo by se eh, k tomuto dostat 20. září v Singapuru. Překlady ve všech úředních jazycích Unie již byly započaty a mohly by být dokončeny zřejmě, mohlo by to vše být dokončeno do konce tohoto roku, to je překvapivé. A to nám umožňuje určitý prostor pro podepsání a také pro možnost parlamentu ratifikovat a ukončit celý proces. To znamená, je tu určitý mm, i tlak na to, aby vše postupovalo rychle. poté tedy, co dojde k dosažení dohody. A nyní bod číslo 3, stav eh, stávajících jednání trialogu. EUUS nařízení to byla součást toho balíčku zbližování v rámci nového nařízení o komitologii a o aktech přenesené pravomoci, jak stanovuje Lisabonská smlouva. Nicméně Evropský parlament v podstatě rozšířil působnost eh, návrhu s některými podstatnými návrhy, zejména k těm bodům, které budou využívány za účelem dohledu. A to bylo tedy schváleno v parlamentu. Nyní tedy nebo zaznamenávali jsme jak silnou pozici ze strany, tak i, eh, ze strany komise, tak i rady, ale stále ještě máme mandát. Nyní vyčkáváme na další kolo trialogu a datum ještě se teprve dozvíme. Bude to zřejmě velice složité jednání s radou a s komisí, nicméně a radě i komisi jsem sdělil, že oni by měli změnit své stanovisko, protože v opačném případě by to vyvstal závažný problém. Nyní pokračujeme ve společné rozpravě. Máme bod číslo čtyři. Tady jsou dva, mm, dvě zprávy. Nejsme příslušným výborem ani u jedné z těchto u jedného z těchto stanovisek je to výbor Jury, takže jsme vypracovávali stanovisko pro Jury. Naším navrhovatelem je George Kutas. Oni a eh, tam a projednávají balíček, nebo jedná se o projednávání takového balíčku, v první řadě o zbližování těch právních předpisů o ochranných známkách, to je takové přepracování směrnice z roku 2008. A ta druhá část se týká změny nařízení Rady o ochranné známce společenství to znamená, že obě tato témata jsou propojená. Máme tu také zástupce obchodu, zejména oblast tranzitu a pašovaného zboží. A já si myslím, že bych mohl nyní předat eh, slovo Georgimu, který je přítomen. Eh, pozměňovací návrhy byste měli najít ve vašich složkách. Můžeme je tedy projednat a Georgi, máš slovo. Můžeme zahájit rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Jak jste již zmínil, návrh komise si stanovil za cíl, aby registrační systém obchodních známek v Evropě byl dostupnější a také účinnější a také aby zajistil určitou komplementaritu mezi mezinárodními ochrannými značkami a evropskými. Já jsem se zaměřil eh, v mých dvou stanoviscích výlučně na eh, ty obchodní aspekty, včetně tedy eh, tranzitu těch pašovaných zboží, stejně tak i prodej takového zboží přes internet. Navrhuji tu rozšíření evropského AKI, co se týče ochrany té zeměpisné, zeměpisného názvu a Chci poděkovat kolegům, kteří předložili návrhy k těmto dvěma stanoviskům, konkrétně návrhy týkající se ochrany přístupu ke generikům a měli bychom se tady v této věci snažit dosáhnout kompromisu. Také jsem se rozhodl trošku pozměnit můj návrh stanoviska, abych do něj odrazil ty obavy ohledně právě toho tématu zboží v tranzitu protože návrh komise není zřejmě slučitelný s pravidly VTO. Cecilia Wegström z Jury také byla ochotná ve zprávě toto obměnit, že je zřejmě poskytnout tedy důkazy, které podloží platnost té obchodní značky a prokázat to již od země původu. Také toto bychom měli i nadále projednávat. Vidím, že Amália předložila návrh který se právě této části textu týká. A jsem i nadále otevřen toto téma projednávat, abychom zjistili, jaké ty nejlepší kompromisy můžeme ještě dosáhnout. Nicméně měli bychom se držet eh, jen těch věcí, které jsou napojeny na obchod a ne, nerozpracovávat nějak více tu zprávu. Takový by měl být náš přínos za výbor. Děkuji. Předseda, ano, přesně tak. My připravujeme stanovisko, které se týká těch aspektů napojených na obchod. A nyní za EPP tu máme Máme tu některé stínové zpravodaje, nikdo za EPP, nikdo za ALDE, takže za zelené Amelie, prosím. Thank you very much, Chairman.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 Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat zpravodaji. Už při první výměně názorů jsme viděli, že tyto dokumenty jsou opravdu něco, na čím jsme se dohodli a je to postup, který jsme zvolili a ubíráme se tedy správným směrem. U toho mého pozměňovacího návrhu jsem ještě zmínil otázku, která se týká distribuce distribuce genetických produktů. A samozřejmě chceme si to tady vyjasnit, pokud jde o bezpečnostně právní záležitosti, které mají být transparentní pro veřejnost. A dneska tedy z té diskuze si myslím, že vyplynulo, že to je chválihodný postup a samozřejmě pozměňovací návrhy a doplňující návrhy od kolegyně Altestoter si myslím, že tedy jsou správné potřebné, aby jsme zohlednili také jednání z Doha a pokud se můžeme na této linii dohodnout, tak v tomto smyslu si myslím, že tato zpráva může podstatně přispět k novým zásadám, které se budou zabývat eh, s ochrannými známkami. Děkuji. To listen to the commission, eh, Michael Děkuji všem členům za konstruktivní diskusy a konstruktivní příspěvky. A samozřejmě se těšíme na další práci. Takže tady jde o to, abychom připomněli naši filozofii, která je v pozadí našeho návrhu. Tady cílem je vyslat jasný signál, že boj s paděláním bereme vážně v Unii. A na jedné straně si přejeme skutečně se zaměřovat na spotřebitele v Unii ale je tu ještě druhá součást, která je důležitá. Musíme zamezit tomu, aby se Unie stala překladištěm pro padělané zboží v celém světě. A proto náš návrh je skutečně ambiciozní a má obsahovat všechny tyto součásti. A za druhé, já bych eh, rád potvrdil naši podporu všem návrhům na vyjasnění našich eh, návrhů, které by neměly postihnout eh, na žádný způsob obchodování s generickými léčivy. Z generiky to je zcela odlišná otázka, odlišný produkt, protože musíme pečlivě odlišovat na jedné straně generika, což je právě léčivo, které se liší, které se chce odlišit, má jinou, jiné označení a tady jde o obchodní značky, ochranné známky. Takže v diskuse o tom, zda dochází či několik porušení ochranných známek a patentů. Avšak pokud hovoříte o padělaných léčivech, léčivech, která jsou nelegálně vyráběna a jejich původ je nejasný, tak tady je důležité chránit spotřebitele před nimi. Právě tam, kde bezpečnost eh, není zaručena. Takže veškeré návrhy, kde tedy není, které se netýká generik, všechny tyto návrhy jsou v Slavitány. Děkuji. Žorž Kutaš, závěrečné poznámky. Ještě jednou děkuji kolegům za příspěvky. Máme stejný cíl, jak vidím, a uvidíme, zda také nalezneme přiměřenou formulaci, aby všichni byli spokojeni. Navrhuji, abychom se při příštím výborovém týdnu dohodli na setkání a abychom zapracovali veškeré příspěvky. Děkuji mnohokrát. Další kroky hlasování ve výboru o pozměňovacích návrzích 14.10. na našem pravidelném zasedání příští měsíc. Bod 6. Makrofinanční pomoc EU Jordánsku. kde jsem zpravodajem, vzhledem k situaci v terénu na Blízkém východě. Je to otázka, kde bychom měli rychle rozhodnout. Máte návrh zprávy ve své složce, jak víte, makrofinanční pomoc byla uvolněna po dohodě s radou o rámcovém mechanismu, který byl schválen s naším rozhodnutím o Gruzii. A tudíž eh, nyní musíme schválit tento rámec v každém případě, jednotlivě. Veškeré návrhy spočívají v uvedení do souladu tuto legislativní otázku s, do souladu s rámcem a poslat to tedy radě. A podle této rámcové dohody jde o to, že postup přeskumu bude použit pro schválení memoranda o porozumění, protože je to nad 19 milionů euro, což je tedy strop a potom tedy o tom musí rozhodovat rada. Tudíž eh, nemělo by dojít k nějakým komplikacím a politicky jsme zajedno s komisí, že makrofinanční pomoc by měla být poskytována Jordánsku. A to je tedy můj návrh. Můžeme zahájit rozpravu kde máme stínové. Máme tu kolegu z GUE. Máte slovo. Děkuji. Určitě existuje schoda, že lidé v Jordánské by měli dostat pomoc. Otázkou je, jak. A souhlasím s orientací svých návrhů, to znamená větší důraz na demokracii, právní stát, dohled a podobně, ale myslím si, že je tu zásadnější otázka u těchto tedy mechanismů makrofinanční pomoci. Jsou tam podmínky, jsou tam memoranda o porozumění a je to tedy vedle programu MMF. A otázka, zda tu je dostatečně podmíněna restrukturalizace ekonomiky a zda je to v souladu s tím, co potřebují lidé v Jordánsku, protože vidíte, že před méně než rokem došlo k eliminaci dotací na ceny paliv. To byl požadavek MMF a vlastně to, jde, to je paralelní s touto rámcovou dohodou. Ceny paliv narostly o 50%, tři mrtví, několik raněných v demonstracích a další opatření země jako Jordánsko zažívají ekonomické potíže. A teď otázka, zda tu je na jedné straně tedy ta pobítka a na druhé straně memorandum o porozumění, které je liberální a určitě neplní ten cíl, který by měl být splněn. A není to také vlastně ta situace například v Tunisku, pokud je o revoluční posun, je zcela odlišná, ale aspirace lidí jsou stejné, demokratická práva, důstojné žití. A zatím to vypadá tak, že, že dopady reform MMF vlastně jdou opačným směrem. Takže bychom měli určitě zaujmout eh, obezřetný postoj k reformám, které prosazuje MMF. Nejsou další žádosti o slovo, takže vyslechneme komisi Kristof Wagner. Didi Ekfin. Za DJ Ekfin. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat za tuto zprávu, která je v souladu s těmi dvěma prohlášeními spoluzákonodárců. Co se podstaty týče, tady naprosto souhlasíme s právo. Máme jenom takové menší připomínky k návrhům, ale ty vám zašleme přímo a také vašemu sekretariátu. Jak jste tu zmínili, pro Jordánsko je velice důležité, aby naléhavě a urychleně obdrželi tuto pomoc. Syrský konflikt eh, měl také velký dopad na tuto zemi, je tam řádově eh, téměř milion uprchlíků, také eh, plyn z Egypta a jeho přísun byl pozastaven a zřejmě se tato situace nenapraví rychle, to znamená Jordánsko musí tento druh dovozu nahrazovat jinými dražšími druhy dovozu z jiných zemích a to tedy vedlo k opravdu závažným nedostatkům finančních prostředků, to znamená taková je stávající situace, je opravdu naléhavá. A co se týče podmínek, zejména podmínek MMF, eh, ty se týkají eh, tématu jako eh, řízení, řádného řízení veřejných záležitostí a, již proběhla kvalitní diskuze s vládou, brzy vycestuje další mise do země. Ale Uvidíme tedy, myslím si, že co se týče poskytnutí této podpory, ty podmínky nejsou nějak kontroverzní. První část této pomoci by měla být e, zaslána již do konce toho roku. Já vím, že postupy i ten urychlený postup, který již byl eh, zahájen, čehož, eh, za což jsme velice vděční. Nicméně závěrečné hlasování má proběhnout až v listopadu, to znamená jen velice těžko tímto postupem ta první část finančních prostředků bude zaslána. Proto naléháme, aby to bylo učiněno ještě rychleji, kdyby po uh, trialogu v říjnu se vám to podařilo prosadit k závěrečnému hlasování již v říjnu, to by bylo výtečné. Ještě jednou vám tedy chceme poděkovat za spolupráci a doufám, že ta spolupráce bude i nadále kvalitní. Děkuji. Děkuji rozhodně. Bez pochyby eh, uznávám, že i my jsme se maximálně vynasnažili, abychom prosadili ten zrychlený postup. Já souhlasím s komisí v tom, že tato pomoc je opravdu naléhavá a náš parlament by se měl maximálně o to vynasnažit a brát právě tuto naléhavou situaci v potaz. Takže hlasování proběhne 14. října na našem pravidelném zasedání a pokusíme se Pokusíme se to tedy dát na pořad jednání plenárního zasedání co nejdříve. 24. září v 18 hodin vyprší lhuta pro předkládání pozměvacích návrhů. A nyní body 7. A 7a se týkají stejných témat, týkají se změny eh, nařízení a je to ten takzvaný Kimberleyský systém certifikace surových diamantů. To byl opravdu podstatný pokrok v té věci um, diamantů, tedy jejich eh, znemožnění zužívání diamantů v zemích postižených válečným konfliktem, po, po, proto se tedy zavedl tento systém certifikace, eh, pojmenovaný podle oblasti Kimberley, kde se vyskytují tedy eh, ve značné množství. A nyní tedy otázka eh, tvůrčího charakteru našich právních služeb, rady i komise vedla k tomu, že našli řešení pro oblasti, které tedy se prostřednictvím tohoto systému budou moci takto vystupovat jakožto součást Unie. Samozřejmě Grónsko to je svrchované území. Já jsem v této věci zpravodajem, jsme příslušným výborem, protože je to otázka obchodní a já naprosto podporuji tuto iniciativu. Myslím si, že pokud to bude možné, tak všechna území či všechny země, eh, na kterých se těží surové diamanty, tak by měly prostřednictvím kimberlejského systému certifikace mít tu možnost, že tedy zajistí, že tyto diamanty pocházejí z důvěryhodných zdrojů. A proto tedy, co se konkrétně eh, Grónska týče, tady si myslíme, že můžeme vyjádřit podporu a takový je i samotný můj návrh. Toto je tedy takové první projednání, první výměna názoru, že toto řešení považujeme za pozitivní. Co se týče žádosti Gronska je to také příležitost, eh, jak se může parlament vyjádřit k tomuto důležitému procesu, eh, že se bere v potaz i naše zodpovědnost vyplývající z Lisabonské smlouvy. Nicméně nemohu si odpustit a sdílím nyní s vámi některé poznámky týkající se Eh, té samotné situace s tímto kimberlejským procesem. Některé významné organizace odcházejí z této koalice. Já si rád na to vyslechnu i váš názor. Nicméně my bychom neměli dopustit, aby tento režim certifikace vysledovatelnosti byl nějakým způsobem oslabován co se týče snižování počtu členů. Myslím si, že naopak toto by mělo být posíleno. A právě tato naše debata by měla být výtečnou příležitostí pro to, aby tedy jasně zazněl náš hlas a vyjádřil se v tomto smyslu. Já si také rád vyslechnu komisi a nemáme tu žádné konkrétní jméno, takže kdo pohovoří jménem omise, Dobře, vás jsem to viděl již před zahájením, takže vítejte u nás a předem vám děkuji za váš náhled na věc. Komise, prosím, máte slovo. Mr. Herenzo, Mrs. Kondas. Pan Herenzo a paní Kondas. Ano, je to správně, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, a zároveň i pane zpravodaji. Moje eh, kolegyně Mariana zastupuje oddělení pro zahraniční služby eh, komise. Chtěli bychom poděkovat vám i dalším členům komise eh, tohoto výboru za to, že nám dáváte příležitost představit vám naše návrhy již dnes. Ještě předtím, než zajdu do detailů toho našeho návrhu, chtěl bych vám poskytnout takový stručný přehled tohoto kimberlejského systému certifikace. A o čem to tedy vlastně je? Jedná se o dobrovolnou iniciativu řízenou uh, vládami. To je důležité zdůraznit. Má zastavit a zabránit tomu, aby se obchodovalo s diamanty, které pocházejí z válečných konfliktů. No a pak je důležité kontrolovat celý průběh implementace tohoto schématu. Je tu dohled tedy nad importem a exportem diamantů, které jsou zahrnuty do tohoto systému certifikace. A proto slouží certifikát, který je vystavován všem těm účastníkům. Evropská unie zde vystupuje jako jedinec, v podstatě takto zastupuje všech těch 28 členských států. A máme tu zastoupeny orgány šesti zemích, Belgie, Spojeného království, Německa, České republiky, Bulharska a Rumunska jakékoliv zásilky surových diamantů, ať co se týče dovozu či vývozu z EU členských států, jsou zasílány právě těmto orgánům pro certifikaci a teprve poté jsou zasílány zpět do své destinace a následně tedy je umožněna jejich cirkulace na území EU. Co se exportu týče, tento orgán vystavuje certifikát prostřednictvím, kterého se potvrzuje, že ta zásilka tedy splňuje všechny uh, podmínky, to znamená, že splňuje i to eh, podmínky nařízení 2368 z roku 2002, tedy potvrzuje se, že tyto surové diamanty byly legálně dovezeny na území EU a za druhé, eh, že jsou také zajištěny v bezpečném, zabezpečeném kontejneru. Jak již zdůraznil pan předseda, 99,8 světových surových eh, diamantů právě pocházejí z těchto zemích účastnickým na eh, kimberlejském certifikátu. Nicméně i tak nadále je to obrovská příležitost, obrovský potenciál se připojit, protože v opačném případě pak země nemohou diamanty vyvážet. Jak jsem řekl, EU tu není e, vnímána Grónsko není v, e, ještě tedy e, účastnickou zemí. Největší zisky tedy Gronsko má z rybářství a co se minerálu týče, tak to procento je vysok, velice nízké. Nicméně zdroje nebo příjmy e, z rybolovu se díky také měnícímu klimatu mění a země se více soustředuje na těžbu. A e, v roce 2011 e, těžební průmysl získal v Grónsku určitou autonomii a zejména si přejí tedy, aby zisky z těžby byly rovnoprávně, rovnoměrně využívány, zejména ve prospěch populace a do nejrůznějších infrastruktur. A tato iniciativa by byla tedy velice prospěšná, navíc by nepoškodila ani eh, ty eh, přírodní zdroje, podobně jaké, jako jiné druhy těžby. A to, že se právě Gronsko zatím neúčastní na tomto kimberlejském systému, e, zemi uvádí do nevýhody, takže zatím musí ještě pozastavit e, tuto těžbu diamantu. A nyní bych předal slovo kolegyně, aby nám toto vysvětlila více dopodrobné. Děkuji, Jorisi. Dobré odpoledne, vážné poslanky, vážní poslanci. Já bych chtěla vysvětlit podrobněji to kreativní řešení, o kterém hovořil pan poslanec. Grónsko je zámořské území EU a otázkou je, zda by pomalu, kdyby bylo asociováno s EU proto, aby mohlo využívat certifikaci. A to by podpořilo ekonomický rozvoj Grónska. A pokud jde o konkrétní návrh, jsou tu dva právní akty, které jsou navrženy. Existuje návrh rozhodnutí rady vycházející z článku 203 o, ze smlouvy o fungování EU, kde se založí specifický režim pro pohyb surových diamantů mezi Gronskem a EU a bude zde vymezeno, že veškeré obchodování mezi Gronskem a třetími zeměmi bude přes EU, tedy před exportem, před dovozem přes jednu ze šesti zemí, které zde byly uvedeny. A výzvou také bylo nalézt řešení k tomu, že Grónsko není součástí celního území EU, na rozdíl od některých jiných zámořských území. Tedy bylo třeba nalézt konkrétní řešení tohoto problému. A řešení, které by bylo současně důvěryhodné, kdyby celní zpráva EU mohla přímo ta uvolnit zásilky diamantů na základě výjimky z certifikace podle kimberlského procesu. Kdyby tedy byl místo toho nahrazen takový doklad eh, specifickým dokumentem, který je obsažen v příloze. A toto potvrzení by bylo vydáno gronskými úřady a bylo by prověřeno celní zprávou Další požadavky jsou obsaženy v rozhodnutí rady, aby to bylo tedy zcela důvěryhodné, pokud jde o pohyb surových diamantů a zahrnujeme také požadavek na odolnou zapečetěnou zapečetěný obal a Grónsko musí také být schopno poskytnout statistické údaje o těchto pohybech. Tolik je zatím nástěn toho návrhu rady. Je třeba některých změn nařízení 236 2008, což je nařízení o kimberském procesu. A jak uvedl již zpravodaj, území Unie a Grónsko budou považovány za jeden celek bez vnitřních hranic, čistě pro účely certifikace. A to je jádro toho pozměňovacího návrhu. A kromě toho jsou zde drobné změny u dalších článků, kde je pouze odkaz na Gronsko, tam, kde to bylo nezbytné, a kde je také zavedena alternativní podmínka pro certifikaci, která se specificky týká diamantů vytěžených v Grónsku které evidentně nebyly vyvezeny do Unie, takže eh, legální dovoz či vývoz zde nemůže být eh, prokázán. Takže toto je alternativní podmínka právě pro diamanty vytěžené v Gronsku. Vzhledem k, nale, k nalehavosti nalezení řešení a specifickým technickým problémům komise se rozhodla navrhnout eh, konkrétní cílené změny a předlisabonské odkazy na komitologii nevyžadují zcela konsolidovaný návrh, protože jak smlouvy, tak nov, nové nařízení o komitologii eh, předpokládají automatickou úpravu stávajícího AKI. Avšak s tím komise se může zavázat k přípravě konsolidovaného nového znění kimberského procesu v eh, následném, následné době. Avšak prozatím, vzhledem k naléhavosti, o které jsme hovořili z hlediska Gronska, chceme požádat vážené europoslance, aby se zabývali těmito technickými problémy. A také bychom uvítali vaši pomoc pokud jde o reakci na vyjádření zpravodaje před naším vystoupením. Komise uznává úlohu parlamentu v oblasti obchodní politiky EU. A je třeba zajistit, aby parlament dostal veškeré informace, aby mohl přijmout příslušné rozhodnutí. Existují různé povinnosti poskytovat informace jak v rámci nařízení o komitologii, skrze také právo dohledu z hlediska povinností zákonodáce. Pokud jde o rámec tohoto dokumentu, jsme přesvědčeni, že můžeme poskytnout více informací pro parlament o celé kimberlické problematice. A jsme připraveni zodpovědět veškeré otázky týkající se účasti Grónska na kimberlickém procesu. A jsme připraveni vystoupit i po vystoupení jednotlivých členů výboru, pokud to bude třeba. Takže zahájíme rozpravu. Pokud má někdo zájem, má někdo zájem o slovo, Helmut Scholz, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, já jsem stínovým zpravodajem pro toto téma, takže více než souhlasím s vaším přístupem k této tématice. Připojuji se k tomu, co jste řekl, že bychom se měli snažit prosadit co nejrychlejší časový harmonogram aby tedy bylo jasné pravidlo, transparentní pro všechno, tak aby se skoncovalo s těmi takzvanými krvavými diamanty. Jen bych chtěl nadnést jednu věc, která není úplně napojena na tuto tématiku, spíš taková obecná záležitost ohledně Kimberlyského systému certifikace, tedy zda bychom neměli nějak podložit prosadit spíš přesun z té nějaké, řekneme, dobrovolnosti či volnosti na nějakou závaznější účast na tomto procesu, jestli by to byl program. A Freiwilligkeit je tedy nějaké dobrovolné předkládání do tohoto systému. V podstatě z toho to vyplývá Takže to byl i samotný základ celé této dohody. Tak se to vyvíjelo a měli bychom to přijmout. Nicméně i tak chápu vaši připomínku. Má k tomuto tématu ještě někdo něco? Není tomu tak? Já bych rád poděkoval komisi. za jejich vyjádření. A máte ještě jedno slovo. Můžete to doplnit. Ano, děkuji. Já jsem v... se zavázala, že zodpovím na vaši otázku a proto bych jenom poskytla takové stručné, stručný přehled o to, jak na to nahlíží občanská společnost. Tyto skupiny, stejně jako zástupci odvětví, jsou pozorovatelé v tomto systému certifikace a hrají aktivní roli v dohledu a v kontrole a provádějí také administrativní expertízy pracovním skupinám kimberlejského systému. Je pravdou, že zástupci těch občanských společností eh, byli přivoláni až v roce 2010 až 2011. Pardon, vystoupili, bylo to asi, byli to zástupci asi 10 či 11 organizací. Další nevládní organizace pak potvrdili tedy, že zůstanou zastoupeny v tomto systému certifikace. Jedná se o jednu německou organizaci, jednu kanadskou organizaci a ty ostatní eh, jsou eh, víceméně z afrického kontinentu. Takže eh, ještě bych se vyjádřila k tomu, co řekl stínový zpravodaj. Dovolte mi jednu připomínku k tomuto systému certifikace. Je to tedy velice eh, efektivně fungující dobrovolný systém, snaží se, nebo díky němu se snažíme a, a došlo i k snížení z 15% na 1% to zastoupení těch takzvaných krvavých diamantů na úrovni světového obchodu. Tady se tedy eh, pracuje, nebo tady se jedná právě pouze o ty surové diamanty. Děkuji. Takže harmonogram zvážení návrhu zprávy by mělo proběhnout v listopadu, lhuta pro předkládání pozměvacích návrhů dva dny poté, hlasování eh, při našem zasedání v prosinci a hlasování v plénu zřejmě v lednu. To znamená Není to nějak eh, opožděné, opožděná záležitost, ještě se k ní vrátíme. A nyní bod číslo 9, to je aktuální stav rozvojového programu z Doha. Tady se jedná o... A ne, omlouvá se pan předseda, já jsem přeskočil bod číslo 8 na pořadu jednání, jsem dnes příliš rychlý. Takže osmička, vraťme se k ní, tedy modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem. Je to zvážení naší otázky k ústnímu zodpovězení, tedy otázka na komisi. Jak víte, mexické orgány, konkrétně prezident Mexika, který je vlastně hlavou exekutivy, protože má prezidentský vládní systém, vyjádřil zájem zmodernizovat ty obchodní kapitoly mexické dohody o partnerství, tedy dohody, která vlastně pochází z 90. let, vstoupila v platnost v říjnu 2000. Jedná se o prioritní téma nyní v Mexiku, protože je to jedna z těch prvních obchodních dohod mezi EU a jednou z těch latinskoamerických zemí, vedle také Chile v podstatě to i spadá do našich stávajících ambicí vyjednávat další dohody s e, zeměmi Latinské Ameriky. Mexiko je také členem NAFTY a vzhledem k tomu, že my také právě jednáme s Kanadou a se Spojenými státy právě o té hloubkové komplexní obchodní dohodě, tak je tu tedy jasná symetrie, vyplývá to z těchto jednání. A Mexiko bylo vlastně jedno s tím naším prvním, z prvních partnerů, s kterými jsme dojednali dohodu a v konečném důsledku by pak eh, nakonec zůstávalo stranou, pokud bychom to znovu eh, nevyjednali. A mexická strana prokázala již zájem přidružit se i k dohodám TTIP, tedy se Spojenými státy, to jsou transatlantické obchodně investiční partnerství, aby eh, nebylo vyloučeno i z takovýchto eh, obchodních jednání, aby nebyly nějak narušeny jejich preference prostřednictvím našich dohod se Spojenými státy. Na posledním zasedání Um, společného výboru EU Mexiko v červnu se došlo k závěru, že je třeba ještě pod, prohloubit tyto um, možnosti, co se týče tedy zavření těchto komplexnějších kapitol. Co se týče komise, tady byly určité výhrady. protože jsme zapojeni do celé řady obchodních jednání, nicméně eh, to projednání, hloubkové projednání nových kapitol, k tomu se musí se zájmem vyjádřit obě strany, aby tam byl tedy ten opravdový obchodní rozměr a aby tyto dohody s Mexikem byly v souladu s našimi nejmodernějšími, nejnovějšími moderní, obchodními dohodami. A proto jsme se rozhodli jít cestou předložení otázky k ústnímu zodpovězení. Naším zpravodajem pro Mexiko je George Kutas, další pro George. A máš slovo, prosím. Díky, velmi správně jste popsal situaci vztah EU-Mexiko. Je to důležitá chvíle. Neměli bychom přijít o dynamiku v těchto jednáních, protože evidentně to, co nakonec vyplyne z TTIP, ovlivní i dohodu s Mexikem. A v tomto kontextu si myslím, že je důležité, aby Parlament zaujal postoj a vyjádřil přání ambicioznější dohody a současně zdůraznil některé body a také si vyžádal určité vyjasnění od komise. Je důležité zahrnout kapitolu, která se zabývá trvalo udržitelným rozvojem s lidskoprávním ustanovením podobně jako je tomu o kolumbijské FTA. A myslím, že je velmi důležité, aby dohoda EU Kolumbie byla skutečně takovým etalonem, pokud jde o další dohody uzavírané EU. Dopad na modernizaci dohody, pokud jde o životní prostředí, o demokratizaci a podobně. Chtěl bych poděkovat všem politickým skupinám za jejich eh, přispění a aby se všichni s tím stotožnili, protože existují některé rozpory. Prozatím uspořádám setkání a věřím, že dospěju k kompromisu s vašimi politickými skupinami. A do té doby navrhuji, abychom pochopili naše rozdíly, abychom mm, kompromisy vyřešili na našem společném jednání. Stínovi Maria Korea. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Jak eh, je zřejmé z toho, co vyjádřil právě kolega, Obě strany mají eh, velkou potřebu prohloubit eh, tuto dohodu o volném obchodování a proto tedy zmodernizovat ty stávající dohody právě těmi eh, články, moderními články, které má Evropa s jinými, v jiných dohodách s jinými zeměmi. My toto sdílíme a myslím, že tu nejsou žádné podstatné překážky pro to, aby tu Um, měly být potíže s modernizací těchto dohody. Já bych chtěla kolegovi poblahopřát za ten eh, text té otázky. Z toho obchodního hlediska ji považuji za správnou a doufám tedy, že nám komise co nejdříve předloží vhodný harmonogram, který nám umožní prohloubit co nejdříve naše vzájemné obchodní eh, vztahy. Děkuji. Návrh máte ve své složce. Metin Kazak za Alde. Děkuji, pane předsedo. I já bych vyjádřil naši obecnou spokojenost k návrhu ústní otázky z pera pana Kutaše. Myslím, že veškerá hlavní témata jsou zde se zvláštním důrazem na závaznou kapitolu o trvalé udržitelném rozvoji s lidskoprávním ustanovením, to je velmi důležité u země jako je Mexiko. A samozřejmě jsme velmi spokojeni s s tím, že uvítáme vyjádření komise, pokud jde o kapitolu o finančních službách bychom mohli zastavit praní špinavých peněz a daňové úniky. A i to je velmi důležitá otázka. A v kontextu našich eh, jednání s USA o TTIP je důležité zasadit tuto otázku do rámce těchto jednání. A očekáváme opravdu konkrétní odpovědi na tyto otázky od komise. Děkuji. Díky. ECR, paní Clarkin. Děkuji. Jsem velmi ráda, že vedeme tuto diskusi dnes o obchodních vztazích eh, s Mexikem. Přichází to v pravou chvíli, protože se pouštíme do jednání o TTIPu. A je dobré, že aktualizujeme naše dohody s partnery jako je Mexiko. A já jsem jednala s paní velvyslankyní Fuentes Baren a velmi záleží tom, aby byli skutečně do toho zapojeni. Je třeba, aby všichni, kdo chtějí obchodovat s EU, aby do toho procesu byli zapojeni a aby věděli, že dohody, které existují, zejména u partnera jako je Mexiko, který je také sousedem Spojených států. Takže důležité, aby tito partneři byli zapojeni a těším se na další spolupráci. Děkuji za zelené. Paní Keller. Také já bych ráda poděkovala zpravodaji za návrh textu. V podstatě obecně s tímto textem souhlasíme. Těšili jsme se, že proběhne zasedání na to téma. Nicméně ještě jedna věc, kterou bychom sem rádi doplnili, a ostatně to zmínil i Metin Kazak, tedy otázka fina- kapitoly o finančních službách. A co my víme, takže v poslední vývoj byl takový, že i komise by se měla za, eh, podívat na to, jak vylepšit právě tu oblast eh, kapitoly o finančních službách. Nicméně je důležité vědět, eh, vlastně to vylepšení by mělo jít jakým směrem. My si tedy přejeme, aby komise opravdu to propracovala a v tomto naprosto s vámi kolego souhlasíme, tedy že by ta kapitola o finančních službách měla pomoci právě vylepšit i ty záležitosti napojené na praní špinavých peněz, protože toto je opravdu závažný bod. Pan předseda přerušuje. Mohu citovat to stávající znění. Je tam výraz in order to stop money laundering, tedy proto, aby se uh, již nedocházelo k praní špinavých peněz, aby se toto zastavilo. Dobrá, můžete pokračovat. Ano, to je ta jedna malá změna, kterou bychom chtěli požádat. Pokud s tím budete souhlasit, tak by to neměl být problém. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat, v podstatě kolegové již všechno řekli, ale chci poděkovat zpravodaji za návrh této otázky a souhlasím s tím obecným přístupem. Doplnil bych tam, Jednu věc, myslím, že je důležitá eh, právě pro tu oblast udržitelnosti, že bychom se měli eh, přidat eh, nezbytný mechanismus řešení sporů. Možná, až se společně setkáme na toto téma, tak se podíváme na to, jak to sem zapracovat, protože je to podle mého názoru velice důležité. Když se díváme na tu konvergenci a toho propojení TTIP, CETA a podobných dohod, tak je právě důležité brát v potaz, že probíhá i jednání TTIP a že by to mohlo zahrnout tedy i ty obchodní vztahy mezi EU a Mexikem a že bychom v této věci měli být maximálně konkrétní. Předseda, mohu vám položit eh, otázku, týká se toho mechanismu eh, řešení sporů v investičních dohodách Evropské unii, ty by měly nahrazovat stávající bilaterální investiční dohody mezi členskými státy a v tomto případě Mexiko. Všechny další dohody, pokud se nemýlím, poskytují právě i tu eh, jistotu o mechanismu řešení sporu. Jinak by vlastně nemohly být nahrazovány tyto investiční dohody, pokud by neexistovaly takové mechanismy prostřednictvím evropských dohod. Pokud by tyto, toto nezajistili, jak na to můžete zareagovat? A myslím, to chází ve vaší otázce, protože když se nám podaří dohodu Eh, mezi eh, tedy je, mechanizmy na úrovni jednotlivých států, tak ta otázka je zodpovězena. Co musíme ale doopravdy projednat, jak s radou, tak s komisí, je to, jak zorganizovat tyto vztahy mezi EU a třetími zemi a tu oblast um, investičních dohod. A to zahrnuje i jednání na úrovni VTO. To znamená, pokud tam nebude tato část o eh, mechanismu řešení sporu, nedojde k uzavření žádné obchodní dohody. Vyplývá to i z toho stávajícího bilaterálního um, systému. Tam je tento mechanismus zahrnut. Matias Jorgenson za komisi, máme vás tu? Ne? Tak koho tu máme za Evropskou komisi k této tématice? Pane předsedo George Vitorino za DigiTrade, bohužel náš kolega Matias Jorgensen dnes onemocněl, takže se k nám nemohl dnes přidat. Máme tu také kolegu, který dohlíží na ty obchodní vztahy s Mexikem. Komise, vy si můžete rozhodnout, uh, kdo bude hovořit, ale nebudeme na vás čekat celé odpoledne. Ano, pane předsedo, pokud dovolíte, my jsme si udělali poznámky, všechno to, co to zaznělo, zejména ohledně té kapitoly o udržitelném vývoji, to samozřejmě bylo uh, i součástí uh, nebo musím říct, že ta první FTA nebyla tak robustní v minulosti, jak by tomu asi bylo bývalo nyní takže tu zazněly i různé příklady, jako smlouvy z Kolumbii a z Peru, které jsme podepsali. K té otázce finančních služeb, to jsme si také zaznamenali, co jste k tomu řekli, a také to stavující propojení s záležitostí praní špinavých peněz. Zase i na to jsme se zaměřili v dohodách s Kolumbií a s Peru a bude to takový důležitý i model pro ty další obchodní dohody. Děkuji vám. Takže to byl George Vitorino za Evropskou komisi. A nyní se vracíme k panu zpravodaji Georgi Kutasovi. Takže byly to pozitivní reakce, že? Ano, pane předsedo, já chci poděkovat všem kolegům za jejich přispění, jak jsem již předeslal. Pokusím se svolat zasedání, abych eh, tedy eh, zapracoval všechny ty nejrůznější náhledy na věc. Eh, já jsem také pro to zahrnutí toho praní špinavých peněz, nicméně musíme se podívat, jaká bude ta nejlepší formulace, aby byla přijatelná pro všechny skupiny. Pokud s tím bude souhlasit i komise, tak nevím, nevidím, proč bychom se měli skrývat za slovy. Nicméně, jak jsem řekl, chci, aby do toho byli zahrnuti všichni. Je důležité, aby byla připravena kvalitní otázka k ústnímu odpovězení. Očekávám, jak tu zaznělo, eh, že bychom měli obdržet kvalitní odpověď. Je to nezbytné i pro naše další kvalitní budoucí dohody. Děkuji, proběhla dobrá rozprava. Máme tu lhůtu pro překlad 25. září, hlasování v tomto výboru 14. října. A nyní bod číslo 9, aktuální stav rozvojového programu z Doha. My jsme se rozhodli připravit návrh usnesení. Ten návrh máte k dispozici ve vašich složkách. Já jsem zpravodajem a bude to spolu podepsáno mnou a také Pablem Salbou, který spolu předsedá se mnou té pracovní skupiny na téma Doha. V tomto našem návrhu zdůrazňujeme eh, náš závazek k obsahu multilaterální agendy a myslíme si, že je to naprosto zásadní v tuto chvíli zaslat jasný a silný signál z Evropského parlamentu v této věci, tedy že bereme v potaz, že je zapotřebí, aby došlo k podstatnému pokroku na Bali do konce tohoto roku. Jsou tu tedy obavy ohledně rozvoje, na tom pracuje výbor DV, ty jsme zde také zapracovali. Co se týče balíčku z Bali, o kterém doufáme, že bude dokončen. Máme tu diskuze o usnadnění obchodu. Ty nepokračují tak rychle, jak se původně předpokládalo, toho vyníka dobře známe. Já to nebudu na nikoho na tuto konkrétní zemi ukazovat. V tomto usnesení je také bod, který se týká usnadnění obchodu a o tom, jak by to bylo přínosné jak pro rozvinuté, tak pro rozvojové země. Také tu zmiňujeme témata veřejných zacházek, napojené na obchod a služby a na dohody o moderních technologiích. A nyní bych rád předal slovo stínovým zpravodajům. Pablo tu není. Takže někdo si přeje promluvit? Uh, Paolo Garzotti from the Commission. Paolo Garzotti za Commission. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Díky za možnost eh, seznámit s našimi názory v prvé řadě chce poděkovat Evropskému parlamentu za návrh usnesení. My se domníváme, že je k věci a je dobře formulována. Jsme připraveni jako obvykle spolupracovat, abychom přispěli k tomuto návrhu usnesení. K vaší zprávě v Ženevě probíhá velmi intenzivní fáze jednání. Právě nastoupil nový generální ředitel 1. září a již zahájil řadu uh, setkání na úrovni vyšších úředníků a vyslanců. A cílem je uh, zajistit pozitivní výsledek, který všichni očekáváme v Bali na konci roku. Dvě věci chci zdůraznit. Nejen dohodu o zjednodušení obchodu, která by měla být klíčem balíčku z Bali. A bylo by to také prospěšné pro naše dovozce a vývozce, ale ještě více pro rozvojové země, A výsledek z Bali by měl zásadní eh, význam v tom, že je možné očekávat výsledky od programu vyjednávání a že to je také na vědomí vyjednavačů v Ženevě. Takže kromě důležitých eh, technických výsledků systémový pohled eh, bude v pozadí našich snah v Ženevě. A je pravda, že dohody o zjednodušení obchodu se nedostaly tak daleko, jak by měly. Avšak eh, můžeme dosáhnout úspěchu, protože v Ženevě jsou ty jednotlivé věci provázané a u těchto konkrétních eh, otázek bezpečnost potravin a zemědělské otázky v Indii jsou klíčové. Zaznamenali jste volání významných eh, subjektů v Indii, které volají po řádné uplatňování zákona o bezpečnosti potravin. Eh, pan generální ředitel Lamy, když opouštěl svůj řad, vyhlásil, že jsou lepší vyhlídky oproti minulosti. A Možná to říkal proto, protože opouští loď, ale nyní jsme v Ženevě v takové situaci, že máme skutečně pocit, že je to schůdné a komise pod vaším vedením a na základě vašich eh, námětů udělá maximum pro to, abychom měli takový balíček, který bude dobrý pro naše vývozce, dobrý pro rozvoj, protože hovoříme o DDA. A zejména bude pozitivní pro VTO, protože dnes potřebujeme také ve světle rostoucího ochranářství eh, silnou světovou obchodní organizaci, která se bude zabývat a bude pečovat o celostový obchod a celostovou ekonomiku. Děkuji vám a samozřejmě jsem k dispozici, pokud budete mít otázky. Předseda. Buďte upřímní, jste optimistický nebo ne? Já jsem v životě vždy optimistický, omlouvám se za tu osobní poznámku, ale jsem optimistou. I zde máme nového brazilského generálního ředitele, jedeme do Indonésie na, na Bali a nejedeme, tam, nejedeme si tam pro neúspěch, chceme být úspěšní. A, a náhrada v Ženevě je taková, že nám umožňuje takový, takový, takový pocit. Nejsem naivní, vím, jaká existují rizika a ta se týkají samozřejmě domácích ohledů některých z hlavních hráčů, ale komise určitě dělá maximum proto, aby dospěla k výsledku u všech tří pilířů z zjednodušeného obchodu, rozvojová problematika a zemědělství. A to se týká zejména těch nejméně rozvinutých zemí. Nemám pochybnosti o naší snaze dosáhnout úspěšného výsledku. Problém je v tom, zda máme takové zdroje, které by přesvědčily země, které kladou odpor a které zatím přesvědčeny nejsou, respektive které očekávají co nejlepší odměnu za to, že budou souhlasit. Parlament je důležitý, protože bychom neměli nechat nikoho na pochybnostech, že obhajujeme jako prvořadý obhájce multilaterální obchodní systém a pořádáme společně s Meziparlamentní unii konferenci na toto téma. Je to důležité pro nás jako parlament. A přispíváme nejen k větší viditelnosti tého obchodního systému a regulace tohoto systému, ale Chceme také, aby parlamenty se angažovaly v obchodní problematice. A my bychom si přáli, aby každý parlament byl tak aktivní jako my v obchodní politice vůči vlastní vládě. Paní Keller. Ano, děkuji za navržení usnesení. I když si myslím, že už jsme měli usnesení o Doha, kde jsme říkali, ano, měla by dojít k průlomu a zatím se to nikdy nestalo, takže jsem skeptická, zda Bali přinese průlom, ale pojedete tam a uvidíme. Myslím, že je velmi pozitivní, že v tomto usnesení je větší eh, více formulací zaměřených na rozvoj, protože kolos Doha je o rozvojových cílech pro rozvojové země. A to by mělo být naše jasné zaměření veškerých jednání. A v tomto směru nejsme spokojeni s odstavci 9 a také 11, protože my jako zelení nevidíme, jak tyto iniciativy, tedy TISA a GPA, něco prospěšného přináší rozvojovým zemím. A také proto, protože odmítají rozvojové země takže nejsem si jistá, jak to do toho zapadá. A také k odstavci 7 zemědělství. To byl samozřejmě bod zlomu po řadu let a tady nejsou žádné pokroky a nic moc z toho nevyplyne. A není mi zcela jasné, zda balíček zjednodušení obchodu přijde brzy Nezdá se, že mu tomu tak bylo a pokud máte jiné informace, tak mě opravte. A pokud eh, dojde ke zjednodušení obchodu, tak eh, nevím, co budou ty další kroky, abychom dosáhli plnohodnotného kola jednání z Doha. Možná, že komise nám může poskytnout eh, další vysvětlení. ale jsem skeptická, pokud jde o průlom v Bali Uvidíme. Každopádně si myslím, že je důležité se na to zaměřit a bude to velký krok ku předu pro rozvojové země. Vezmeme v potaz jejich potřeby a potřeby jejich populace. wait for your amendments. A my se těšíme na vaše pozměňovací návrhy. Ještě někdo další? Nikola Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že předložíme několik návrhů na vylepšení návrhu usnesení, které tedy již nyní je poměrně komplexní a rozhodně již v této fázi přijatelné, ale my si přejeme určité propracování, zejména toho, že EU více natláčí na ten mnohostranný přístup právě toho jednání z Dohy, aby tu byly lepší výhledy, aby se posílila i ta parlamentní dimenze. Nikolo, ale tady to není otázkou nedostatku leadershipu, tady je to o těch, kteří nás sledují. Ano, my to takovým určitým způsobem stavíme. Rozhodně budeme i e, kritičtí, co se týče ne nás, ale i těch ostatních. A pak si myslíme, že asi předložíme nějaký návrh, protože tu něco ještě není a to je potřeba o daňové rovnosti, boji proti korupci, zjednodušení byrokracie, to jsou všechno témata, která by měla jít ruku v ruce i s tím zjednodušením obchodu a liberalizací. Také se pokusíme změnit odstavec číslo 9 právě v souladu s tím, co řekla Franciska, aby tu bylo jasnější to, že členské státy by si měly zachovat ty státní cíle a politiku pro liberalizaci veřejných služeb. Tedy, aby tu nebyly nějaké obavy pro kohokoliv, co se tohoto týče. Děkuji Nikolo Helmut Scholz, Děkuji, pane předsedo. Já sdílím názory mých kolegů a chci vám poděkovat za to, že jste to vypracoval. Jste začal i tou otázkou mnohostranosti, eh, pravidel obchodu, regionálních dohod a toho, jak se řídí tato práce z VTO a mezi VTO a INTO. Chci se ještě ale vrátit k odstavci 14 vašeho usnesení Myslím, že tady opravdu předkládáte ten správný obrázek o tom, jaké té největší výzvě na úrovni mnohostraného obchodního systému čelíme. Nicméně já bych chtěla rád zajít ještě dál, protože to je důležitý eh, bod, protože když se nepodaří dosáhnout dohody eh, ohledně dohy, tak asi budu tak pesimisticky, jak to vyjádří Karl je důležité vědět, jakou odpovědnost na sobě má Evropská unie vůči jednání z Dohy. Měli bychom jasně stanovit několik těch konkrétních návrhů v této věci. No a pak samozřejmě určitě předložíme návrhy k sedmičce a k osmičce. A ještě chci říci, že v odstavci 3 tady eh, velice dobře popisujete situaci a také tu výzvu, ale Nemyslím si, že bychom měli hovořit o nezbytném nástroji, ale o nástroji. Měli bychom jasně prokázat, jaká je realita jednotlivých zemích a jejich schopnosti účastnit se na tom mnohostraném obchodu. A pokud se nám podaří eh, něco takového propracovat do toho návrhu usnesení, tak eh, určitě můžeme posílit i tu parlamentní strukturu a bude to velice podstatné přispění z naší strany. Děkuji vám. Paolo Garsoty za komisi. Děkuji, pane předsedo. Jen stručně se chci vyjádřit k některým otázkám, které tu zazněly. Jak ta dohoda o zjednodušení obchodu, pokud bude uzavřena, usnadní zbývající jednání kola z Doha? To usnadnění obchodu jako součást balíčku otevře dveře pro nadcházející jednání DDA. Pokud neuspějeme v Bali, tak odpověď na to, zda DDA může být uzavřeno, to bude velice jasné. Zřejmě to nebude nějaký jasný pokrok v nejbližší budoucnosti v této agendě. Pak eh, tu zazněla připomínka, že by to bylo dobré i pro rozvojové, rozvinuté země, pardon, rozvojové země, ale eh, je to tedy i rozdíl v té míře rozvoje. Některé země i z těch rozvojových mají větší podíl na obchodě, mnohem větší než před nějakými 20 lety. Jsou tu určitá preferenční jednání pro některé ty rozvojové země. To by mělo pokryt právě ty nastolené rozdíly. Takže možná oni samé, tyto země, by si mohly zvolit určité přechodné země. Podle toho by se odvíjela i ta míra pomoci vyplývající z dohody. A to by také mohl být tedy další krok vpřed, jak překonávat ty stávající potíže. Také tu zazněla situace s korupcí v té dohodě o usnadnění obchodu jsou určitá usnadnění, která právě navedou k sankcím, k penalizaci takovýchto jednání, která samozřejmě jsou určitou překážkou pro obchod. Pak zmínili jste tu roli parlamentu, to komise odjakživa podporuje, zejména zase i na Bali se pokoušíme to dne, zaznělo to i v Ženevě, aby se navýšilo to zastoupení parlamentu i na Bali. Samozřejmě ne všichni zástupci parlamentu e, toto, tuto možnost mají se tam dostavit. Otázka obchodních dohod, to samozřejmě zatím ještě není takovým všelékem. A ne všechny ekonomiky světa jsou otevřeny obchodu. Já rozhodně nikoho nechci obvinovat z toho, že je pesimistický, co se týče náhledu na výsledky jednání VTO po tolika letech jednání jsou víceméně to je asi takové přiměřené zhodnocení. My se snažíme na tom zapracovat a víme, že můžeme počítat s podporou i vaší instituce a můžeme očekávat ještě i nějaké překvapení ze strany VTO na Bali. Děkuji. Předseda, děkuji vám. Tímto můžeme uzavřít tu první eh, debatu na toto téma. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. září v 18 hodin a hlasování ve výboru na našem pravidelném zasedání v říjnu. A těšíme se na vaše pozměňovací návrhy. A nyní bod číslo 10. To jsou Dopady jednání o dohodách o volném obchodu Evropské unie na celní partnery unie, zejména na Turecko a možná zlepšení. Jak si asi pamatujete, v červnu tohoto roku jsme si vyslechli prezentaci eh, vyšších úředníků Ministerstva hospodářství Turecka kteří s námi se podělili tedy o potíže, které má jejich země, co se týče jednání s Evropskou unii anebo s dalšími třetími zeměmi, jakou jsou spojené státy. Co se týče té celní unie mezi Tureckem a EU, tady Turecko zřejmě do určité míry utrpí následky obchodních eh, dohod eh, mezi EU a třetími zeměmi, zejména tedy ty preferenční obchodní režimy vůči třetím zemím, ale bez té reciprocity. A z toho důvodu má Turecko zájem, aby se zapojilo do jednání s těmi samými zeměmi, se kterými my jednáme, aby tedy i oni měli přístup eh, k těmto zemím a tímto si zajistili tedy i to reciproční obchodní, tu reciproční obchodní otevřenost. A my jsme se rozhodli, že vypracujeme zase otázku k ústnímu zodpovězení. Máme tu zpravodaje Metina Kazaka za Alde a tomu předávám slovo. Metine, máš slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolegové, jak pan předseda uvedl, Slyšeli jsme zvláštní prohlášení ministra hospodářství Turecka o obtížné situaci, do které se dostává Turecko, když EU vyjednává tyto dohody. A koordinátoři se rozhodli předložit ústní otázku bez usnesení o dopadech našich partnerů v celní unii zejména Turecka, při vyjednávání tedy dohod o volném obchodu, zejména v kontextu jednání o TTIP. To je tedy konkrétní výsledek eh, rozhodnutí koordinátoru. Víte, že dohoda o celní unii s Tureckem zavazuje Turecko se podřídit společné obchodní politice EU a má uplatňovat stejné preferenční obchodní režimy pro třetí země. Ale Turecko není členským státem EU a nemůže tedy mít užitek z těchto preferenčních režimů samo. A evidentně toto asymetrické postavení by mohlo vážně ovlivnit tureckou ekonomiku. Jak víte, v roce 2010 jsme schválili zvláštní usnesení o obchodních a ekonomických vztazích EU-Turecko, kde bylo zdůrazněno, že tyto vztahy mají obrovský význam jak pro EU, tak také pro Turecko. Avšak toto asymetrické postavení by mohlo vést k velmi negativnímu dopadu na tyto vztahy. V prvé řadě proto, protože Turecko třetí země, které podepsaly FTA s Tureckem, mohou mít přístup na trh Turecka bezcelně. A to se liší od situace Turecka a dalších partnerů, jako je například Andorra a San Marino. A Turecko naráží na objektivní potíže při vědnání paralelních obchodních dohod se zeměmi, které již mají de facto přístup na jeho trhy z důvodu existence celní unie mezi EU a Tureckem. Tedy abychom vyřešili tuto situaci, zástupci Tureckého ministerstva hospodářství přišli s řadou možností, včetně návrhů souvisejících se zastoupením Turecka a dalších partnerů když EU vyjednává dohody o volném obchodu s třetími zeměmi a zahrnutí tedy ustavání o Turecku v těchto dohodách. Všechny tyto možnosti by měly být analyzovány, ale v této fázi ústní otázka je stále předmětem jednání. Jednáme s politickými skupinami o rozsahu otázky a jak zapracovat jednotlivé postavení partnerů v celní unii, protože Turecko se liší od eh, našich partnerů v celní unii. A proto navrhuji, abychom nejednali o návrhu, ale abychom dále pracovali na společném textu a potom předložili dohodnutou ústní otázku na našem dalším jednání výboru. Děkuji. Zatím tedy neexistuje konkrétní návrh u této ústní otázky, ale Bernd Lange, SAD. Ganz eh, kurz, eh, wir Velmi stručný, podporujeme tady tuto otázku. A chtěli bychom také říci, že zatím ještě nemáme žádné řešení. A komise uh, nás také vyzývá a vyzýváme i my, aby se diskutovalo o různých možnostech, jak bychom mohli zohlednit zájmy partnerů z celní unie. A za druhé je třeba se podívat na to, jak to vlastně vypadá s organizací NAFTA v, v Mexiku, jak je to tam vlastně v rámci té smlouvy, o které jsme hovořili, upraveno. Všechno toto je úplně jasné na základě jednání se spojenými státy. Diskutovali jsme o celé řadě dalších dohod, ty nemají takovou ekonomickou závažnost, ale tady především je nutnost se vyrovnat s tou naší dohodou, nikoli s tam těmi dohodami, ale já si myslím, že je to legitimní, legitimní tedy zohledňovat a diskutovat zájmy partnerů celní unie. Další, Franciska Keller. Děkuji. Souhlasím s tím, že tuto otázku bychom měli zmínit. Je to velký problém pro Turecko a myslím, že to platí i u těch předcházejících dohod o volném obchodu. Oni prostě musí přijímat zboží, ale nemají stejná práva a my se velmi těšíme na tuto ústní otázku. Helmut Scholz, GUE. Paul Murphy. Měl jsem informaci, říká pan předseda. To je v pořádku. Není pochyby, že tu je problém pro Turecko. Ale myslím, že třeba vzít eh, v úvahu načasování takovéto ústní otázky z hlediska dvou věcí. Za prvé zhoršení situace v Turecku před týdnem byl zabit jeden demonstrant, kdy údajně byl zasažen nádobou se slzným plynem a jiní demonstranti byli agresivně napadeni policií a je třeba se zabývat situací, jak je získá Kypru. Turecko samo neplní své povinnosti plynoucí z celní unie kyperské zboží nemůže tedy do Turecka, do jeho přístavu. A je tu problém, ale měli bychom minimálně v ústní otázce zahrnout odkaz na povinnosti Turecka plynoucí z celní unie. Pokud eh, právě to chceme po komisi, komise by k tomu také měla vyjádřit názor. Určitě bychom měli zvážit načasování a celkové zabarvení a nyní je na čase, aby se projevila komise. Pan Alfio Ancalani. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat za to, že jste nám dali příležitost pokračovat v této rozpravě. My se těšíme na text této ústní otázky a že ji dokončíte ve vašem výboru. My sdílíme některé obavy, které tu byly vyjádřeny, zejména co se týče situace celní unie a, a z důvodu té agendy FTA, kterou má Evropská unie, tak jednání s Tureckem je složité a právě proto, že někteří partneři eh, dohod o volném obchodu odmítají zahájit jednání s Tureckem. I když jich není tolik, není to tak významné, co se týče objemu obchodu, ale z toho principiálního hlediska toto vede k problému. Tato tématika, to jsme již projednávali s tureckými kolegy několikrát. Komise si eh, celou situaci velice dobře uvědomuje a myslím si, že na obou stranách všichni eh, dobře chápou, jaká složité, složité je to jednání. A například, pokud se vyjádřím k tomu poslednímu, co tu zaznělo, tak eh, protože Turecko plně neimplementuje celní unii vůči všem státům, tak to vede k problémům, co se týče možnosti komise nebo EU, eh, co se týče připravování tedy eh, na tato jednání. A komise se ale samozřejmě snaží eh, maximálně pomáhat v tomto jednání mezi Tureckem a obchodními partnery. My se pokusíme, až budeme eh, moci, přesvědčovat naše kolegy při projednání s tureckou stranou. Také si vyměňujeme informace s tureckými kolegy. A chci, abyste také i toto věděli. A také jsme sdělili eh, našim tureckým kolegům, aby nám sdělili, jaké mají potíže, aby nám sdělili jejich hledisko, pokud tedy bude probíhat jednání s třetími zeměmi. Tedy, aby nám sdělili nejen ta, řekněme, ty defenzivní záležitosti, ale i ty ofenzivní, tak jak na to nahlížejí konkrétně oni, abychom měli komplexní obrázek. Takže, pane předsedo, to jsou naše poznámky, naše přispění do vaší debaty a těšíme se na tu eh, vámi vypracovanou otázku k ústnímu zodpovězení, kterou nám předložíte. Metin Kazák ještě závěrečné vyjádření. Eh, vidím, že tady není nějaká možnost pro to, abychom o tom hlasovali zítra, to znamená, tuto záležitost zítra stáhneme z hlasovacího seznamu. Ano, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsme se ještě úplně nedohodli mezi politickými skupinami na závěrečném textu, tak bohužel nebudeme schopni ten návrh uh, textu předložit k zítřejšímu hlasování. Nicméně i tak eh, to vnímám pozitivně, že je tu takové eh, obecné pochopení, jak se eh, chopit tohoto tématu. I to vyjadřila komise a těší mě, že komise vyjádřila tedy vůli a pochopení hovořit o tomto tématu. V podstatě, co my tu zamýšlíme, je zjistit, co konkrétně z těch procedurálních aspektů může být provedeno, abychom nějak napravili tady tu asymetrickou situaci. Byly tu některé konkrétní návrhy, o kterých hovořil turecký ministr hospodářství a my jsme tedy nejen z té administrativní úrovně, ale z těch vyšších Postu z komise očekávali, že přistoupí k nějakému rozhodnutí nebo i z rady, aby prostě předložili nějaká konkrétní opatření eh, k vyřešení této situace. Samozřejmě je tu spíš mnohem víc těch politických aspektů v pozadí celé záležitosti, ale my bychom se měli soustředit na ty obchodní a ekonomické aspekty, což si myslím bude určitě nápomocné. Děkuji. Děkuji vám. To znamená, že hlasování ve výboru zřejmě proběhne až na našem příštím zasedání v říjnu. Doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu ohledně toho znění textu otázky k ústnímu zodpovězení, že to nebude nějaký podstatný problém, že se dohodneme na způsobu, jak tu otázku předložit. A nyní má probíhat zasedání koordinátorů. To znamená, nemáme tu zástupce všech politických skupin a z toho důvodu nemůžeme pokračovat okamžitě a budeme muset přerušit až do 17.30. Nicméně jednání koordinátoru nebude veřejnou schůzi, proto všichni ostatní, kteří tu nemají co dělat, budou muset opustit zasedání. Takže z veřejného zasedání je to dnes vše. Loučím se s vámi, uvidíme se zítra a koordinátoři začnou za půl hodiny.